dnes hlasování začíná v 11.30. Dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení komise o bezpečnosti železnic, včetně evropského signalizačního systému. Toto je skutečně velice aktuální téma s ohledem na nedávnou nehodu v blízkosti v Bruselu, ke které došlo před několika dny. Byla to skutečně vážná nehoda. Tuto nehodu budeme mít všichni na paměti při následující diskusi a samozřejmě chceme vyjádřit naši solidaritu s rodinami obětí. A vítám místo předsedu komise pana Sima Kalase, a který byl s námi minulý týden v Koruně, kde jsme hovořili o bezpečnosti námořní dopravy. A pane komisaři, právě máme za sebou velice zajímavou diskusi o otázce rybářské politiky a nyní postoupíme dále a můžeme se podívat na následující téma. Předávám slova, slovo nejdříve komisaři. Pane předsedo, mnohokrát děkuji za úvod. Pane předsedo, vážení poslanci, železniční nehoda v Buizingenu v pondělí 15. února 2010 byla obrovskou tragédií. A samozřejmě po této nehodě se objevily mnohé politické a technické otázky týkající se bezpečnosti z železnic. Já samozřejmě myslím především na oběti této tragédie a jejich příbuzné. Je těžké najít slova a při takovéto příležitosti. Někdy je mlčení možná lepší. A z, a e, Příčiny této nehody nejsou ještě úplně jasné. A bylo zahájeno vyjednávání nebo vyšetřování e, s ohledem na směrnici o bezpečnosti Evropské unie. A belgická a zpráva belgické úřady provádějí toto šetření. A je třeba, aby toto šetření bylo e, nezávislé Nejde zde eh, tolik o odpovědnost, ale spíše o identifikaci příčin, která by mohla přispět ke zlepšení bezpečnosti. A Belgický úřad pořádal eh, Evropskou eh, železniční agenturu, aby ho podpořila. A to již několik hodin po nehodě. Já bych chtěl zdůraznit, že dokud nebudou identifikovány příčiny této nehody, není vhodné, abychom činili nějaké závěry. Já samozřejmě chci vyjasnit některé otázky, o kterých se hovořilo po této nehodě a chci se s vámi podělit o můj názor na situaci. Když dojde k železničním nehodám, často se objevují poznámky týkající se evropské legislativy v této oblasti. A já chci být velice jasný. A došlo k otevření nákladního sektoru a konkurenci a, a snažili jsme se o otevření všem organizacím a byla zavedena byl zaveden rámec legislativy, abychom zajistili bezpečnost a interoperabilitu. Chceme zajistit vysokou úroveň bezpečnosti, ale zároveň eh, je třeba zohledňovat specifické metody jednotlivých členských států. Evropská železniční agentura vydává pravidelně zprávu a dohlíží na eh, rozvoj eh, situace v jednotlivých členských státech. Ukazatele naznačují, že otevření tohoto sektoru konkurenci nemělo negativní vliv na bezpečnost na železničích. Jasně chci říci, že a jakákoliv souvislost mezi bezpečností a otevřením trhu e, není e, správná. Existují zde různé kontrolní systémy v Evropě. Existuje zde více než 20 různých národních systémů v Evropské unii, které mají zajistit bezpečnost vlaku. Tyto systémy byly vypracovány na, na úrovni členských států, objevují se na trati i, na, i ve vlastní lokomotivě, i na palubě. Aby tyto systémy fungovaly, je třeba, aby vlaky a tratě byly vybaveny kompatibilními systémy. A jsou zde různé systémy a v jednotlivých členských státech. Jsou zde také různá pravidla týkající se vybavení tratí a, a palub vlaků je zde samozřejmě nekompatibilita mezi jednotlivými systémy a to představuje velký problém pro mezinárodní provoz, protože je nutné měnit lokomotivy na hranicích a nebo musí být lokomotivy vybaveny různými systémy, na které narazí na trati. V některých zemích dokonce existují různé systémy. Například Talis musí být vybaven sedmi různými národními systémy, aby mohl jezdit ve čtyřech zemích. Proto jednotný systém byl vypracován na evropské úrovni a byl instalován na hlavních linkách a vlacích v Evropě. Je to systém ERTMS, Evropský systém e, železniční signalizace. E, můžeme říci, že většina národních systémů byla e, vypracována na začátku 80. let, ale jejich aplikace je nákladný a dlouhodobý proces lokomotivy v některých eh, členských státech jsou už těmito systémy vybaveny, ale eh, bude to trvat velmi dlouho, než, to tam, než tomu bude všude. A od roku 2000 eh, jsme vypracovali mnoho projektů do roku 2005 a do roku 2005 začaly fungovat některé linky z ERTMS v deseti členských státech existuje ERTMS v současné době. V Belgii například linka mezi eh, Cáchami a Liež je eh, vybavená tímto systémem a eh, i vlaky, které zde jezdí, jsou tímto systémem vybaveny. A naším cílem je posilovat interoperabilitu. A to znamená, že lokomotivy by, by tak mohly jezdit i přes hranice. Tento systém, jednotný systém, také zvyšuje bezpečnost. Systém je plně v provozu v současné době, ale samozřejmě bude trvat dlouho, než eh, bude instalován eh, všude na všech linkách a ve všech vlacích EU. Proto zde existují paralelní systémy. Eh, země, jako je například Tajvan, rovněž ukázali zájem o ERTMS, ne z důvodu interoperability. Tajvan investoval do ERTMS, protože je to nejlepší systém, který je dostupný na trhu. Zazněly mnohé otázky týkající se situace v jednotlivých členských státech je těžké a není dobré, přínosné nějakým způsobem stanovovat žebříček členských států a srovnávat. E, vše samozřejmě záleží na to, jaké ukazatele si vyberete a jaké údaje budete mít k dispozici. Jedna nebo dvě nehody samozřejmě mohou mít velice důležitý dopad e, na žebříček, ať už máme žebříček jakýkoliv. Ukazuje se, že Belgie je na tom hůře, pokud jde o vybavení tratí ochrannými systémy a ve srovnání s ostatními evropskými státy. Děkuji za pozornost. Velice děkuji, pane komisaři. A nyní vystoupí řečníci za jednotlivé skupiny. Nejprve za skupinu EPP. Pan Matěj Groš, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, chtěl bych vám také poděkovat za vaše vysvětlení. A s ohledem na nehodu v Boisingemu samozřejmě je třeba a říci, že jsme s rodinami těchto obě, obětí. Ale samozřejmě je jasné, že je třeba před vyšetřením této nehody nečinit žádná, žádné závěry. Já se domnívám, že je správně, že komise zamítla stížnost, že učinila nějaké pochybení. Víme, že je zde velká priorita týkající se bezpečnosti a na evropské úrovni, ať už komise nebo parlament, vždy litovali toho, že interoperabilita a zaručování bezpečnosti na evropské úrovni není více podporována ze strany železničních společností. Když dojde k nehodě, často politika reaguje novými návrhy. V tomto případě ale bylo všechno k dispozici. Legislativa i technika. Co ale nebylo k dispozici, bylo považovat tuto techniku jako prioritu. Protože už uprostřed 90. let existovala eh, technika, která by umožnila přechod eh, mezi Eh, vysokorychlostním systémem a normálním systémem v Belgii. Bohužel ale neexistovala odpovídající aplikace. Budoucnost je pro mě ale důležitá. V budoucnosti eh, nesmíme eh, omezovat vzdělávání strojvůdců v železničních společnostech. A v Evropské unii máme kvalifikovaný personál a tak by tomu mělo být i v budoucnosti. Za druhé, potřebujeme jasné plány ze strany členských států a společností, železničních společností týkající se eh, přechodu na nový systém. V Evropském parlamentu můžeme eh, dále hovořit o Eh, specifických cílech. Já se domnívám, že také cestující eh, musí mít eh, možnost mít informace o tom, zda linka, po které cestují, je vybavena nejvyšším standardem bezpečnostních zařízení. Já se domnívám, že to je něco, co bychom měli zaručit a musíme se podívat na to, jak toho dosáhneme. Děkuji nyní za socialisty na dvě minuty a půl pan El Chadraoui. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, milí kolegové, kolegyně. Jménem skupiny SAD bych nejprve velice rád vyjádřil velký smutek a soustrast s rodinami obětí tohoto velikého neštěstí. Samozřejmě, že musíme potkat na výsledky šetření, tak abychom poznali veškeré podrobnosti. Ovšem to neznamená, že bychom v mezidobí se neměli věnovat otázce bezpečnosti železnic v celé Evropské unii. Myslím si, že bychom měli věnovat obrovskou pozornost této problematice. Podobně jako vy, pane komisaři, podobně jako ostatní kolegové, všichni se snažili v podstatě Všichni se, někteří se snažili bohužel zbavit své odpovědnosti a snažili se spíše poukazovat na, na problematiku na mm, jiných eh, aktérů. Jsou zde záležitosti, které jsou i technického charakteru. Samozřejmě pokud jde o signalizační systém, jeden signalizační systém, který by měl, který by měl nahradit 20 stávajících různorodých systémů, to je uh, obrovská záležitost technického charakteru, která představuje veliké Mm, která představuje mm, mnoho technických záležitostí a problémů. Budeme se muset domluvit na jednotlivých standardech, které budou mít i rozpočtový dopad. Ovšem, jak už jste se o tom správně zmínil, každý členský stát si může vytvářet i svůj vlastní bezpečnostní systém. Samozřejmě, že nejprve by měli vycházet ovšem i ze společného systému ERTMS. Čili otázka zní, jak zlepšit bezpečnost na našich železnicích. Jedna z věcí, které bychom mohli udělat na ERTMS, EU úrovni je právě to, aby tento systém ERTMS byl využíván obecně. Jak víme, tak se máme miliony, miliony eur, které už byly vyčleněny pro programy ten, které by měly pomoci členským státům v této oblasti. Ovšem komise, jakože je Evropská agentura pro železnice, by se měly zabývat i otázkou implementace bezpečnostních pravidel a to zda tato implementace je důsledná do roku 2004 se připravovala desetiletá zpráva, která se zabývala otázkou bezpečnosti v této oblasti, která by měla pokryt všechny členské státy. Nejde pouze o um, infrastrukturu, o železniční společnosti, ale všechny aktéry. Tato zpráva jasně poukázala na to, že bychom měli podporovat a nadále rozvíjet otázku bezpečnosti na železnicích. Ovšem já mám bohužel pocit, že v Belgii tato bezpečnost není na dostatečné úrovni, proto bych byl velice rád, pokud bychom se mohli všichni věnovat této oblasti, abychom zajistili dostatečné kapacity a abychom přijali spíše aktivní přístup k zajištění bezpečnosti železnic. Děkuji. Děkuji. Nyní dvě minuty za skupinu Alde pan Sterks. Děkuji, pane předsedo. Já také chci vystoupit za svou skupinu. Také chceme vyjádřit soucit eh, s lidmi, kteří zahynuli při železničním neštěstí. A já doufám, že se nám podaří situaci zlepšit, a to i díky dnešní rozpravě. Zaznělo zde mnoho oblastí, v nichž se Evropa snaží řešit problémy v železničním sektoru. Já jsem šokován tím, že někteří lidé říkají, že my se nezajímáme o bezpečnost e, železnice. Já sám jsem byl zpravodajem zprávy, která se týkala bezpečnosti, e, na kterou také teď odkázal pan komisař a já chci říci, že jsme se o tuto otázku zajímali a velice výrazně jsme vyžadovali ve všech členských státech vysokou, vysoký stupeň ochrany a podařilo se nám to nakonec prosadit. Stálo to spoustu času a úsilí, ale v některých zemích, včetně mé země, je ta organizace stále nedostatečná. Nedostatečně se provádí stávající pravidla. Komise by se na to měla pozorně podívat. A um, je pravda, že ta úroveň bezpečnosti ještě není dostatečná. Je nutné, abychom hovořili také o kompenzacích, které by se vyplácely v případě eh, smrtelných eh, neštěstí. Myslím, že Otevření trhu bylo něco, čeho se lidé báli. Lidé se báli, že to může vést ke snížení úrovně bezpečnosti, ale já chci říci, že to nemusí být pravda. Pokud se podíváme na zprávu Evropské železniční agentury z roku 2008, tak je vidět, že ty obavy jsou neopodstatněné. Také musíme klást důraz na cestující, ale zejména na lidi, kteří pracují na železnici, e, na strojvedoucí, a na všechny zaměstnance tohoto oboru. Musíme také hovořit o tom, jak mají být vzdělávání, musíme hovořit o firmní kultuře. A e, jsem si jistý, že právě ve firmách se dává bezpečnost na hlavní důraznost. A ještě mi dovolte říct, že železnice je nejbezpečnější dopravou, která existuje. Děkuji. A nyní za zprávu paní Isabel Doran za, za zelené. Děkuji za slovo. Tragédie z minulého týdne je nejhorší katastrofou, kterou známe v Belgii od roku 2001. Já jsem se věnovala celé této záležitosti, protože jsem pracovala na ministerstvu dopravy. Vidíme, že jsme přišli nejenom naši kolegyni, ale i mnoho jiných eh, obětí v, této, v tomto neštěstí. Samozřejmě já bych chtěla vyslovit soustrast eh, všem rodinám. Jak víme, tak šetření probíhá, zatím nesmíme předbíhat, ovšem je jasné, že na belgické úrovni je nám velice líto, eh, že nemáme zatím automatický systém ochrany, někteří už se o tom zmínili. Já, když jsem slyšela o této katastrofě, samozřejmě, že zde můžeme hovořit i o rozpočtových záležitostech, nebo to, jak dlouho trvá začlenování interoperabilních standardů. Samozřejmě, to jsou záležitosti, které jsou neakceptovatelné. Já osobně mm, si myslím, že bychom měli na evropské úrovni něco udělat. My se snažíme samozřejmě na belgické úrovni koordinovaným způsobem investovat do této oblasti. Nesmíme ovšem eh, se nechat zahltit s eh, národními standardy, které brání konkurenceschopnosti této oblasti. Samozřejmě, že my se snažíme i na, Evro- na naší belgické úrovni dodržet vysoké standardy a já doufám, že v následujících letech dojde k dalšímu vývoji. Tato neštěstí mm, obrovského rozsahu nám připomínají to, že nás čeká ještě hodně práce v oblasti bezpečnosti, zlepšení ehm, standardu, několik návrhů. Jak víte, pane komisaři, hovoříme například o celoevropské celoevropské síti, pokud jde o nákladní dopravu. Dále je to možnost využití signalizačního systému ERTMS v celé Evropské unii. To si myslím, že by mohlo být pozitivním aspektem a zároveň bychom měli, být, měli mít opravdu konkrétní termíny nebo řekněme závazné termíny, do kterých musí evropské, evropské železnice mít tyto systémy k dispozici. Zároveň bychom měli věnovat eh, otázce bezpečnosti velikou pozornost i s ohledem na otevření tohoto trhu. Máme zde různé národní operátory, které musí adaptovat své systémy eh, těmto společným systémům bezpečnosti společnosti musí samozřejmě i na svých linkách a blokmotivách eh, mít veškeré zařízení, která jsou potřeba v této oblasti a zároveň Evropská železniční agentura by měla tlačit na to, aby národní orgány přijímaly veškeré tyto, eh, tyto záležitosti, aby akceptovaly homologizaci jednotlivých materiálů a standardů. Děkujeme. Děkujeme. Jedna minuta za konzervativce pan Epping. Děkuji, pane předsedo. Vyšetřování příčin železniční nehody v Pujzingenu eh, dosud nebylo dokončeno, takže k tomu nemohu nic říci. Ale je tu jedna věc, kterou bych chtěl zmínit. Pokud se ve Velké Británii stane nehoda, poté lidi obvinují to, že železniční systém byl privatizován. Podívejme se na Belgii. Za kilometr se platí 32 eh, eh, centrů, eh, centů, 15 je to v Nizozemí a 4 ve Velké Británii. A Belgie má a tedy dostatečné prostředky, ale kam tyto peníze jedou? Když se podíváme na infrastrukturu belgických železnic, všechno je staré a použité. Takže kolik, kam všechny ty peníze plynou? Jde to do platů a do zaměstnanců. Víme, že odbory jsou velice silné v Belgii. Pokud hovoříme o nedostatku prostředků, nemyslím si, že je to v případě belgického systému odpovídající výmluva. Jeden a půl minuty pan Henám za levici. Děkuji v listopadu pan Simpson řekl v parlamentu, že i když náš systém, železniční systém je bezpečný, takže ten pokrok, který, který jsme viděli v posledních, v, posledním, eh, v posledních letech, je opravdu velice dobrý, ovšem já tomu nevěřím. Vidíme tato obrovská neštěstí, která volají po různých odpovědích. Od tohoto neštěstí vidíme, že jsme přišli nejenom teda o mnoho lidí, je zde mnoho obětí, je to veliké utrpení, které by mělo poukázat na potřebu rozprávy o bezpečnosti železnic přece nemůžeme tvrdit, že nemůžeme zabránit těmto neštěstím. Velice důležitá je bezpečnost evropských železnic. To si myslím, že bohužel ale je spojeno s otevřením tohoto sektoru. Došlo k oddělení vlastnictví v této oblasti. Musíme si uvědomit to, že to bylo vynuceno, toto oddělení, i když teda jsme se snažili, i když jsme se snažili, aby k tomu nedošlo, protože otevření, otevření tohoto sektoru v podstatě vedlo k tomuto neštěstí Ehm, my hovoříme zde pouze o profitabilitě tohoto sektoru, kterou bohužel jsme ale tím nedosáhli. Když se podíváme na řešení tohoto problému, musíme si uvědomit, že je důležité využívat ty nejlepší techniky, nejkvalitnější techniky, proto potřebujeme společnou politiku v této oblasti. Pokud vidíme, že odsud odchází um, zaměstnanci, je zde méně informací, méně investicí v tomto sektoru, tak vidíme, že samozřejmě se do budoucna asi nebude moci vyhnout všem těmto neštěstím, protože politika, skutečná evropská politika v této oblasti by měla spíše otevřít cestu spolupráci a ne konkurenci na konci této debaty nesmíme, nesmíme ignorovat naši odpovědnost. Proto já osobně nechci být komplicem v této oblasti. Projev byl přerušen. Nyní děkujeme panu Eninu a nyní pan Filip Klejes za ne, nezařazené poslané. Jedna minuta a půl. Děkuji za slovo. Chci hovořit o Eh, tom, že daně v Belgii jsou jedny z nejvyšších na světě. A pokud se podíváme na, mož, na množství eh, daní, které platí vlámové, tak, se, tak to vypadá, že se platí vysoké daně, ale nedostáváte příliš eh, za ty daně zpátky. Hovoříme zde o otázce zprávy, hovoříme také o obrovských spožděních, o tom také, že během eh, různých dopravních špiček eh, je problémem tato doprava. A vypadá to, že pro belgickou politiku je naprosto normální, že když je někde nějaká chyba, tak najednou za to nikdo neodpovídá. Došlo k železničnímu neštěstí. A Eh, také před devíti lety došlo k podobnému neštěstí v Belgii a v tehdy si všichni hovořili, mysleli, že se zlepší systém bezpečnosti, ale k tomu nedošlo. Když hovoříme o tomto systému ERTMS, tak je také nutné říci, že v Belgii se zavádí nový systém, ale už je, je dost pozdě. Musíme přinést nové pobídky, musíme přeskoumat stávající sy- systémy a ty systémy se také musí navzájem dobře kombinovat. Pokud chceme dále budovat interoperabilitu, tak eh, toho můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud přistoupíme na evropský nebo celoevropský systém. Víme, že zde eh, systém, eh, vlak Talis mezi Paříží a Amsterdamem a Talis celkem musí projít sedmi různými systémy nekompatibilními. Děkuji. Tím jsme zakončili seznam řečníků, kteří vystoupili za jednotlivé parlamentní skupiny a nyní ještě e, budeme mít individuální řečníky. První je pan Kuhn, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, kolegyně. Srážka dvou osobních vlaků blízko Bruselu nás skutečně e, velice postihla a naše myšlenky směřují k rodinám a přátelům obětí. Po takovýchto katastrofách se vždycky všichni snaží nalézt vyníka. Evropská unie a komise a bezpečnostní pravidla stanovená ve směrnici 2004 49 a by Eh, měly fungovat, ale nemohou takhle pokračovat nadále. Otázka je, zda bychom měli bezpečnostní pravidla ještě zpřísnit. Bohužel vyšetřování ještě nebylo ukončeno a z tohoto důvodu nemůžeme stanovit jasné výsledky. Otázka je, zda by bývalo bylo možné vyhnout se této katastrofě. Lidské selhání nejze samozřejmě a eh, vyloučit. Ani technické selhání nelze vyloučit a z tohoto důvodu hraje lidský faktor a technický faktor vždy společnou úlohu. Je třeba, aby zde existovaly eh, závazky jak ze stran států, tak eh, ze stran železničních organizací. Je nutné dodržovat odpovídající bezpečnostní opatření a na toto dodržování dohlížet. Já se na to můžu podívat z pohledu Německa. My v Německu jsme v každém případě se pokusili tuto směrnici prosadit. Pokud jde o lidské selhání, je vždycky nutné, aby v tomto případě zasáhly technické e, systémy. A ve chvíli, kdy selže e, člověk, e, mělo by okamžitě začít automatické brždění ve chvíli, kdy vlak projede na červenou. Evropský systém ETCS pro železnice musí být aplikován, abychom mohli ovlivňovat takovéto věci a předcházet jim. Ve výboru pro dopravu provedeme odpovídající hodnocení a samozřejmě eh, učiníme i závěry týkající se bezpečnosti. Děkuji. Děkuji, pan Tarabella. Děkuji, pane předsedo. Železniční neštěstí v Buzingenu zanechalo 18 obětí a řadu, řadu zraněných. Zatím ještě nevíme, jaké byly příčiny. Všem v každém případě je třeba se zabývat situací v oblasti bezpečnosti železniční přepravy členskou zemi po členské zemi. Je třeba tedy sledovat bezpečnost aktuálních systémů, interoperabilitu, provádění příslušných norem efektivnost celoevropského systému je třeba vnímat v širšího úhlu pohledu a zejména se zabývat také pracovními podmínkami železničářů, protože nejlepší zárukou bezpečnosti jsou především železničáři sami. Žádám po komisi, aby provedla eh, v globálním přístupu vyhodnocení bezpečnosti evropských železnic. Eh, je na čase nyní vyhodnotit bez jakýchkoliv tabu politiku liberalizace železnic. Kdo z toho měl přínos a kdo tím naopak utrpěl? Cílem eh, musí být srovnat provádění evropských norem pro signalizaci a pro pracovní podmínky v jednotlivých členských zemích. Je třeba, aby tyto normy byly uvedeny v platnost. Komise musí sehrávat eh, roli, svoji roli, pokud o všeobecné služby, je třeba, aby Evropská unie podnikla pozitivní kroky, tak aby chránila a rozvíjela všeobecné služby. To je cílem eh, směrnice, rámcové směrnice o všeobecných službách, která by zajistila pro veřejnost eh, stabilní právní rámec eh, a adekvátní finanční prostředky při zajištění principu univerzality a té všeobecnosti a rovnosti přístupu. Děkuji. Prosím, pan Higgins, na minutu a půl. Uh, Děkuji, pane předsedající ještě vteřinu, prosím, pane Higinci, říká předsedající. Existuje ještě dotaz na řečníka. Je tomu tak? Ano. Pane Paratablo, přijímáte tu otázku? Pane Tarabelo, jste připraven odpovědět na doplňující otázku? Ano, takže máte slovo, prosím. Eh, děkuji, pane předsedající. Chci, říct, chci se na něco zeptat pana Tarebely, kterého velice respektuji, ale přece nemůže ignorovat, že belgické železnice dostali, dostávají nejvyšší subvence v celé Evropě. Proto nemůžeme z toho ehm, vinit liberalizaci, že k něčemu takovému došlo. Tak tomu není. Osobní přeprava liberalizována není nemůže zde takto pouze obvinovat. On hovoří za socialistickou frakci a právě ta je pro poskytování těchto subvencí. Pokud by došlo k lepšímu řízení systému, tak by vůbec k neštěstí nedošlo. Prosím, pane Tarabelo. Odpovím panu Eppinkovi, že tady nejde o Eh, získávání voličů. Tady jde o katastrofu železniční neštěstí, které mělo své oběti. Je třeba vyšetřit jeho příčiny, běží vyšetřování. Ovšem, co nesmíme nikdy opomíjet, je lidský faktor a překažte liberalizace. Já vím, že hájíte liberalizaci, já ji hájím daleko méně, rozhodně ne ve, ve veřejných službách. Je tady jeden faktor, který bývá opomíjen, protože na personál je vyvíjen obrovský tlak. Zaměstnanci musí pracovat eh, více hodin a když je někdo Eh, strojvedoucí, tak přece musí především o bezpečnost eh, cestujících v první řadě. Čili třeba se zabývat tím, jak se vyvíjí pracovní podmínky na železnicích. To je, myslím, jeden z důležitých prvků celé věci. Děkuji, pan Higgins. Ta strašná nehoda byla obrovskou tragédií pro oběti, jejich rodiny a přátelé. Důležité je teď to, abychom se poučili z této tragédie a předešli do budoucnosti takovýmto neštěstím. V tomto je zásadní, aby bylo jasně slyšet i hlasy pracovníků na železnici, aby práce na železnici byla tedy bezpečná a doprava na železnici též. Je opravdu hrozné, že britští teriovci zde v parlamentu lžou a pomlouvají eh, belgické železničáře když je zcela jasné, že to je politika, neoliberalizační politika a deregulizace, která poškodila náš železniční systém, který má poskytovat veřejnou službu. Pracovníci na železnici v Belgii jsou frustrováni, z toho vzešla stávka po eh, této tragédii. Byla to reakce na tuto tragédii. Jedná se o další eh, incident po devíti měsících. Navíc v roce 2001 eh, došlo k podobné nehodě, byly eh, slíben, byla slíbena opatření, která zjistí bezpečnost, nicméně nebyla uplatněna. A nadále je tu tlak na belgické železničáře, aby pracovali déle, aby měli kratší přestávky a to samozřejmě snižuje bezpečnost. Je tu perfidní politika komise ohledně privatizace a deregulizace. To znamená, že dopravní podniky budou mít větší zisky a pokud si přejeme mít opravdu vysokou bezpečnost na železnici, musíme investovat do ní veřejné peníze a držet je ve veřejných rukou. Prosím, pan Bach na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych ze své strany také vyslovit eh, svou hlubokou soustrast eh, postiženým rodinám, ale toto jim mnoho nepomůže, když zde budeme neustále opakovat, že železnice je stále ještě jedním z nejbezpečnějších prostředků dopravy a to zejména ve srovnání se silniční dopravou. Jistě si klademe všichni otázku, jak mohlo dojít k této katastrofě, ale s touto otázkou se musí zabývat techničtí experti a potom soudy. Pro nás musí otázka znít takto. Co bylo špatné v procesu vytváření jednotného vnitřního železničního trhu a dále, jak bychom mohli zabránit dalším nehodám tím, že poskytneme větší množstvím prostředků. Jakožto železničář jsem tento vývoj mohl sledovat bezprostředně a chtěl bych říct něco k faktorům, které ovlivňují bezpečnost. Železniční podniky které se dostaly do konkurence již na začátku 20, 90. let, by bývaly měly být podrobeny technické harmonizaci. To vše, o čem hovořil pan Kalas, by mělo být bývalo vyřešeno již v 90. letech, a to pomocí technické harmonizace. Tak by bylo bývalo možné skutečně dobrou konkurenci tomu ovšem nedošlo a nyní zde máme celou řadu subjektů v železničním systému. Ale železniční systém může fungovat zrádně pouze, když je provozován jakožto jednotný systém. Proto chci říci, že pro nás vyplývá z těch nehod odpovědnost. Z toho tak, abychom dokázali provozovatele železnic, komisy a další subjekty přimět k tomu, aby došlo k, evaluali, k vyhodnocení železnice. Železniční podniky zvolily špatnou strategii, příliš dlouho čekali na evropský systém, neustále redukovali náklady, neustále redukovali eh, svůj kvalitní personál a nedostatečným způsobem investovali chci podotknout toto. Je nutné navýšit prostředky a přistoupit k plánované modernizaci mnohem rychlejším způsobem. To už opravdu, přečerpal řečnickou dobu, není paní Tyka na jedno minuto. Děkuji. Železniční doprava je obecně eh, více bezpečná, rychlejší a méně znečišťuje eh, než silniční doprava. Navzdory tomu v roce 2007 cirka 2600 lidí se stalo oběťmi neštěstí na železnicích a v posledních letech je těch neštěstí ještě více eh, u osobních vlaků i u eh, nákladní přepravy. Eh, ten, ta belgická nehoda s 18 mrtvými a celka dvěma stovkami zraněným je příkladem právě takového neštěstí. Správci a železniční společnosti se snaží šetřit chybí potom zaměstnanci, chybí finanční zdroje pro to, aby byla provedena reforma systému. A to je příčinou těchto neštěstí a zároveň tisícovky železničářů přicházejí o práci. Já apeluji na komisi, aby podnikla příslušné kroky jednak, aby se rehabilitovala infrastruktura a také, abychom eh, zajistili bezpečnou a efektivní železniční dopravu. Dále poskytnout pobídky k investicím do eh, bezpečnosti železniční přepravy a dále investovat do eh, modernizace infrastruktury a zavedení systému ERTMS. Děkuji. Pan Kancian, dvě minuty. Děkuji. Nedávné železniční nehody, které postihly Evropu, byla to Belgie, nedávno to byla Itálie, nás vedou k úvahám nad nedostatky systému a možným zlepšením bezpečnosti železnic. Například je překvapením, že Evropská unie už v roce 2000 vypracovala systém pro monitorování železniční dopravy RTMS, ale ještě po deseti letech tento systém je přijat pouze několika členskými státy. V Evropské unii je více než 20 bezpečnostních systémů na železnici je zjevné, že právě toto působuje, způsobuje potíže na mezinárodních tratích. Je pravda, že přizpůsobení železničních eh, tratí i vozového parku vyžaduje technické i ekonomické prostředky a je třeba, aby se jimi zabývaly podniky z jednotlivých sektorů. Ale nezapomínejme na to, že komunitární eh, legislativa nedává žádné datum uplatňování RTMS, ale ponechává členským státům určit eh, kompetenci ohledně vozového parku, a dalších pravidel. Bylo by tedy zapotřebí eh, spíše eh, zabývat se incentivy a investicemi, nebo spíše incentivy odebrat těm podnikům, které neaplikují bezpečnostní systémy. Eh, za druhé je třeba posilovat interoperabilitu a jednotu vnitřního trhu. Dnes máme nezávislou mezinárodní agenturu, která má zajišťovat, že bezpečnostní systémy budou interoperabilně budou fungovat. Navíc je třeba, aby certifikáty bezpečnosti byly podmínkou eh, k možnosti provozovat železniční dopravu. Za liberalizovaného železničního trhu je třeba posílit centrální úlohu železniční agentury, aby mohla provádět kontroly. Děkuji. Děkuji, pan, paní Serakiany. Děkuji vám, pane předsedající. Po nedávné železnici u Bruselu reflektory se opět upírají na železnici. Směrnice z roku 2004 o bezpečnosti železnic obecně stanoví, že železniční podniky a správci tratí jsou zodpovědní, spolu zodpovědní za správnost vykonávání služby, každý za svou část kompetence. V této konkrétní nehodě je, ještě musíme zjistit, zda se jednalo o lidskou chybu Nicméně se zdá, že ten vlak neměl eh, automatickou eh, brzdu, která by jej zarazila po přejetí červené. Je zapotřebí, aby toto zařízení existovalo, bylo používáno. Eh, chystá se komise na to, aby celá železniční síť Evropské unii musela být vybavena takovýmto bezpečnostním systémem. Děkuji. Děkuji. Pan Nitras, dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Nejprve bych rád vyjádřil soustrast rodinám pozůstalých neštěstí na belgické železnici. A rád bych tady zmínil jednu věc, o které se ještě nehovořilo. Vedeme zde rozpravu a je dobré, že hovořím o tomto tématu. Já na to mám také svůj názor. Já se domnívám, že liberalizovaný trh funguje lépe než trh, na kterému dominují státní podniky. Nicméně rád bych se zmínil ještě o jedné věci. Nejde tady pouze o vlastnickou strukturu eh, drah, eh, o státní či soukromé vlastnictví. Jde o trh. Jde o to, zda trh je svobodný anebo regulovaný. V některých členských zemích eh, existuje vlastně monopol jediného podniku. Často vypadá situace následovně. Existuje tolik různých eh, systémů, mnoho členských zemí má více jak eh, jeden bezpečnostní systém v oblasti železniční přepravy a tyto systémy představují umělé překážky, které slouží ochraně toho podniku, který zastává monopolní pozici na vnitrostátním trhu. V mnoha případech zařízení e, není adaptováno na použití na daném trhu a to brání vstupu nových konkurentů. To je také důvod, proč máme tolik různých systémů a tolik problémů potom s bezpečností. Podíváme-li se na výdaje ze strukturálních fondů v nových členských zemích, uvidíme, že prakticky žádné prostředky nejdou na železniční infrastrukturu. protože jinak by stejný správní orgán musel eh, vypracovávat návrhy a potom eh, provádět ty ehm, zadat ty projekty, což není jejich zájmem, protože v některých zemích neexistuje vůle eh, přijímat konkurenty z jiných zemí nebo zvyšovat investice na vnitrostátním trhu a pak tím trpí bezpečnost. Děkuji, pan Belet. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, Ta strašná katastrofa v Boisingenu zavazuje nás všechny v Evropě, abychom prováděli, provedli odpovědějící šetření. 18 lidí ztratilo své životy během této nehody a my dlužíme obětím to, abychom vypodili odpovědající závěry z této nehody a postarali se o to, aby bezpečnost na evropských, belgických a evropských železnicích byla zajištěna. jste říkal, samozřejmě to není vinou Evropy, že ten automatický záprsný systém nebyl v Belgii ještě implementován. To jistě ano, ale přesto se Evropa o to musí postarat a proto chce, požadujeme od komise, aby provedla odpovídající šetření. S tím se pojí několik otázek. Například železniční společnosti i soukromé jsme zavázali, aby od roku 2013 vybavovali své vlaky novým ETCS systémem. Ale rovněž víme, že ne všechna železniční spojení tím budou moci být vybavena. Zatím máme v Evropě pouze 2800 kilometrů železniční sítě, která je vybavená tímto systémem. Ovšem železniční síť celkového pohledu je mnohem, mnohem větší. Znamená to tedy, že, jsme, že ještě nejsme připraveni na tento nový systém a mnoho vlaků nebude nebude moci s tímto novým systémem komunikovat. Zároveň musíme prošetřit, zase příliš nezvýšil tlak na personál díky zvyšující se konkurenci mezi jednotlivými společnostmi. Proto se musíme postarat o to, aby železniční společnosti dodržovaly doby řízení a odpočinku, tak jak jsme to například zavedli u řidičů nákladních automobilů. My v Evropě musíme ukázat politickou vůli, že chceme přispět k vyřešení problému. Děkuji. Děkuji a nyní proces ke pan Kréma, na jednu minutu. Pane předsedající, pane komisaři, strašlivé neštěstí vzniklo tak, že dvě lokomotivy, které provozuje SNCB, státní belgická společnost, na státní železniční síti. Znamená to, že v osobní dopravě v Belgii žádná konkurence není. To tedy znamená, že to s konkurenci vůbec nesouvisí, souvisí to s nedostatečnými požadavkami, požadavky na bezpečnost. A bylo to zde řešeno, již 20 let existuje technický systém, který automaticky zastaví vlak, když průvodčí pře, když tedy eh, eh, vedoucí lokomotivy přehlídne červenou. Toto zde existuje a členský stát se přeci musí postarat o to, aby používal odpovídající bezpečnostní systémy. To je úrohou členských států a já se ptám, proč Belgie za 20 let nedokázala investovat do této technologie. Možná by bylo lepší, kdyby postavila trochu méně dálnic, méně dálnic, ale vedlo by to k tomu, že by měla bezpečnější železnice. To bylo poprvé, nebylo to poprvé, když se přijela červená, ale poprvé se stalo to, že tedy se přejela červená a došlo k tak strašnému neštěstí. Děkuji. Přeje si někdo ještě vzít slovo? Už nemám další zapsané na seznamu. Dá se, že nikoli. V tom případě se tedy vyslechneme za komisi pana komisaře Kalase. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Samozřejmě tato diskuse kterou spustila tragická nehoda v Belgii, bude součástí našeho celkového rozboru a diskuse o bezpečnosti železnic a rozvoji dopravy v Evropě. Komise vypracovává bílou knihu o budoucnosti dopravy, eh, která určitě věnuje velkou pozornost bezpečnostním aspektům všech způsobů přepravy, včetně železniční jak tady mnohokrát zaznělo, železnice patří k těm nejbezpečnějším druhům dopravy, navzdory těm některým nehodám. A je velice eh, důležitý ten železniční balíček, takzvaný eh, recast eh, prvního železničního balíčku, který nyní projednáváme. Určitě budeme těmto věcem věnovat pozornost a dovolte mi několik faktických připomínek Systém RTMS, tedy systém řízení železniční přepravy v Evropě, eh, je navržen eh, s cílem zajistit interoperabilitu železnic. Samozřejmě je to dobrý systém, který posiluje bezpečnostní aspekt, ale eh, bezpečnost se zůstává odpovědností členských zemí, bez ohledu na to, jaký systém zavedeme. Ale RTMS je vynikající věc, dále sítě TNT, o těch se budeme také brzy, brzy bavit, brzy o nich budeme jednat. A do roku 2020 bychom měli mít 20 000 kilometrů železnic nastavených na tento systém, včetně tras v Belgii. Nicméně samozřejmě změny na železnici si žádají čas a jsou to velké investice sítě TNT, 85 prostředků na sítě TNT se využívá na zlepšení právě na železnicích, eh, včetně ERTMS. Ale budu velice rád, pochopitelně, pokud s podporou Evropského parlamentu budeme moci navýšit finanční prostředky na investice do dopravních sítí. Vaše podpora by byla důležitá. Samozřejmě, že lidský faktor má vždy obrovský význam a hovoříme-li o bezpečnostních normách, tak červená prostě znamená, že máme zastavit, tak je to, toto pravidlo bylo zavedeno už v 19. století Hovořili tady někdo o nějakém stoprocentně spolehlivém brzdném systému, který by zcela eliminoval riziko lidského faktoru, tak to eh, je utopie. Vždycky existuje určitý prostor pro lidskou chybu a odpovědnost člověka je klíčovým faktorem. Ještě se chci zmínit o liberalizaci a veřejných službách, to jsou dvě samostatné otázky. Nikdo nebrání státu v tom, aby zajišťoval kvalitní veřejné služby, ehm, a to ani v rámci, i třeba v rámci liberalizace. liberalizace nevylučuje dobrou kvalitu v oblasti služeb ve veřejném sektoru. Děkuji. Tímto je rozprava ukončena a přesně za pět minut začneme hlasovat.